Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na odpoledním zasedání. Proběhne prezentace předsednictví rady a jeho programu. Za tím účelem je mezi námi rumunský ministr hospodářství, pan Nikolaj Badalo. A než mu dám slovo, ráda bych řekla velice stručně, že rumunské předsednictví už velice aktivně eh, hledá dohodu u celé řady legislativních otázek. Vy jistě víte, že nás čekají evropské volby 26. května. A do té doby nás čekají ještě taková klíčová témata, jako je třeba otázka smluv pro online prodej zboží, anebo otázka digitálního obsahu a New Deal pro spotřebitele. Pro výbor IMCO je zásadní fakt, že rumunské předsednictví oznámilo, že se soustředí na inovace, digitální transformaci a konektivitu. Pane ministře, teď už vám s radostí předávám slovo. Prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice potěšen, že mohu zde dnes s vámi být a představit mám priority, zásadní aspekty rumunského předsednictví Rady Evropské unie. Představím eh, zde tematiku, která se týká mé kompetence, tedy vnitřního trhu. Tato doména je pro nás sektorální prioritou zejména pro Radu pro hospodářskou soutěž, kterou je, které já budu během příštích šesti měsíců předsedat. Já jsem během rumunského předsednictví tedy odpovědný za Radu pro hospodářskou e, soutěž a pro mě je tato oblast navíše prioritní. Vnitřní trh je zásadní a my toto přetavíme v legislativní a nelegislativní akce. Co se týče nelegislativních akcí, hodláme přijmout závěry Rady pro hospodářskou soutěž během schůze 27. května 2019. Tyto závěry zohlední jednak skutečnost, že v celosvětovém kontextu je hlavní výzvou pro vnitřní evropský trh přizpůsobení evropské ekonomiky rapidnímu rozvoji digitálních technologií. Dále je důležité zohlednit um, aktuální studie a sdělení komise, které se týkají překážek, které stále ještě přetrvávají na evropském vnitřním trhu. Dále chci upozornit, že v červnu 2019 zorganizujeme fórum pro vnitřní trh, a v rámci této akce bychom rádi také vedli debaty, které se budou týkat perspektivy vnitřního trhu po roce 2020. Doufáme, že se těchto eh, akcí zúčastníte. A nyní k našim legislativní činnosti. Rádi bychom mm, po, poděkovali rakouskému předsednictví který za podporu našeho předsednictví. Děkujeme také vám parlamentu my se budeme tedy snažit pokročit v důležitých věcech před. Je důležité, abychom nyní jednali. Zaměříme se na osm legislativních složek. Byl eh, vytvořen velice těsný časový harmonogram pro pracovní schůzky na radě a také velice těsný časový harmonogram pro setkání s Evropským parlamentem a komisí a také pro trialogy. Konkrétně chci říci, že naším cílem je dokončit trialog s Evropským parlamentem, který se týká tří legislativních záležitostí. Těch, které se týkají programu jednotného trhu a dále kontrola nad trhem a digitální prodej. Co se týče programu pro jednotný vnitřní trh, tady již všeobecné pokyny eh, získalo rakouské předsednictví v rámci Rady pro hospodářské soutěž a to bylo 29.11.2018. Na tomto základě jsme zahájili vyjednávání s Evropským parlamentem. Dále učiníme vše proto, abychom dosáhli částečné politické dohody a zde počítáme s vámi s podporou Evropského parlamentu. Co se týče programu pro jednotný trh, pokrok tady závisí na vyjednávání o víceletém finančním rámci, ale navzory tomu doufám, že, že zahájíme diskusi s Evropským parlamentem o sektoriální dimenzi tohoto tématu, co možná nejdříve dále. Online platformy, eh, další dialog se bude konat 28. ledna tohoto roku, tedy téměř za týden. Vypněme velké úsilí, abychom byli eh, velice zaangažováni z politického důvodu a efektivním způsobem, abychom nadále spolupracovali se všemi spoluzákonodárci, tak abychom mohli tuto tematiku dokončit, která je jednou z našich velkých priorit. Proto počítáme s podporou Evropského parlamentu, tak abychom to mohli uzavřít a dokončit jsme naplněni důvěrou. Myslím že si, že se podaří dokončit vyjednávání, které se týkají této důležité legislativy, že výsledek bude vyvážený a bude v souladu s cíly Evropské unie a bude zaměřený na budoucnost. Rádi bychom zajistili, aby produkty, které spotřebovávají evropští občané, byly v souladu s požadavky Evropské unie. Je jasné, že vnitřní trh Eh, si žádá lepší kontrolu produktů, které přicházejí z třetích zemí. A proto je pro nás eh, tematika kontroly na vnitřních trhu také jednou z priorit našeho předsednictví. Eh, proto doufáme, že budeme moci pokračovat v trialogu s Evropským parlamentem a opět počítáme s vaší podporou, tak abychom toto téma mohli dokončit ještě v rámci současného volebního mandátu. Rád bych připomněl, že první dialog se konal již a bylo to 17. ledna. Další trialog je naplánován na 30. ledna. Dále hodláme dosáhnout politické dohody s Evropským parlamentem a to nejpozději do konce března či dubna 2019. To se bude týkat legislativy, kontrolující finanční podporu pro celní orgány a pro celý celní program. Toto je prioritou našeho předsednictví a naším cílem v této věci je dosáhnout politické dohody ještě tedy během trvání našeho a mandátu. Co se, pokud nebude možné mít finální dohodu, která se toho týká, Zase tedy bude možné mít finální dohodu teprve v případě, až bude finální dohoda na víceletém finančním rámci. Další věc, eh, o kterou budu hovořit, je také prioritou našeho předsednictví. A já doufám, že i zde nás parlament podpoří, tak abychom mohli co možná nej dříve dosáhnout částečné dohody. Ale samozřejmě vše opět s výkradou toho, že bude dohodnut finanční, víceletý finanční rámec 2021-2027. Co se týče procesu ratifikace v oblasti služeb, Tady bychom rádi, abychom přijali revidovaný mandát, který se opře o aktuálnější návrh kompromisu, který eh, požívá podpory většiny členských států. Podle toho, jak zareaguje Evropská komise, tak eh, eh, se budeme připravovat na to, abychom mohli se vrátit zpět do parlamentu a mít čtvrtý trialog. Co se týče dvou legislativních záležitostí o které se týkají balíčku nových výhod pro spotřebitele. Tady bychom také chtěli pokročit co možná nejrychleji v našich vyjednáváních. Co se týče návrhu směrnice, která se týká modernizace v oblasti ochrany spotřebitele, Tady podle toho, jak pokročí práce na pracovní skupině, my bychom rádi měli mandát radu na začátku února, abychom pak i hned mohli zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem. Veškeré tato naše činnost, kterou jsem právě představil, ukazuje, do jaké míry rumunské předsednictví podporuje jednotný vnitřní trh. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane ministře, za eh, tento úvod. Teď bych ráda zahájila diskusi s našimi poslanci jako první. Nikola Danty, koordinátor frakce SAD, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji i vám, pane ministře. Chtěl bych vám popřát mnoho štěstí do vašeho předsednictví. Konec konců je to první předsednictví vaší země EU a bude to rozhodně tedy průbířský kámen vašich schopností. Je to zvláštní okamžik, nastupujete vlastně na konci, na samém konci našeho legislativního období, jinými slovy, váš čas, který máte, je hodně, hodně omezen. Máme spoustu složek, které chceme dokončit a jen několik málo týdnů, kdy tak učinit. Ten, ten, ten poslední semestr starého období a první semestr nového období jsou vždy hodně specifické, takže Jednak tedy nejdříve málo času na konci období a pak málo času na začátku dalšího. Takže mnoho štěstí. Bude to jistě velice intenzivní práce a řekl bych, že vaše práce vyšle důležitý signál. Proto jsem si rád vyslechl vaše slova o tom signálu, jaký vaše předsednictví chce vyslat co do těch všech témat, která chcete dokončit u jednoho z nich jsem zpravodajem i já, takže o to víc mne těší, že se budete v tom smyslu snažit. Zejména bych řekl, že bude velice důležitým cílem, a ten já sdílím, tedy najít dohodu v oblasti dohodu nad, dohody nad trhem, eh, dohledu nad trhem. To je velice důležitá otázka. V roce 2013 respektive 2014, schválil parlament text a pět let eh, nám na něj rada nereaguje. My do toho trialogu tím pádem vstupujeme dost pozdě, nejprve proto, že komise navrhla legislativu vlastně až na konci volebního období, eh, tím pádem my máme méně času na hledání společné řeči a vy budete mít čistého času nějaké dva, maximálně tři týdny na to, abyste to dotáhli do konce. Budete muset zjistit, jaké jsou pozice ostatních členských států. Já se přiznám, že v této fázi bude asi potřeba snad jedině donutit ostatní státy k tomu, aby našli nějakou pozici. Je potřeba však najít nějaké východisko pro evropské firmy, pro evropské spotřebitele, abychom měli jistotu, jistotu produktů. A bude potřeba také zajistit řádné fungování sektoru distribuce zboží. Mezi prioritami je i téma platform. To je priorita i pro naši frakci. I u toho máme vlastní zpravodajku. Je to velice významné téma a my budeme podporovat veškerou snahu, jakou rumunské předsednictví vyvine v této věci. Dovolte mi však zdůraznit ještě jeden důležitý bod. Dnes dopoledne jsme hlasovali ten takzvaný omnibus pro spotřebitele, což je téma velice důležité pro evropské spotřebitele a já doufám, že i v tomto se podaří, když ne najít schodu, tak alespoň, že najdeme politickou schodu, kterou posléze doplníme a doufejme, že pokud to nestihneme do konce tohoto volebního období, tak to stihneme na začátku toho příštího. A nakonec mi dovolte zdůraznit ještě téma, které je potřeba zdůraznit, byť to není výlučnou kompetencí našeho výboru, ale hodně se o něm hovoří, a to je téma autorského práva. My jsme řekli, že eh, sice tady podle článku 54 jsme pouze přidruženým výborem, ale řekl bych, že eh, nelze se tvářit jako, že nemusíme udělat nic. Musíme najít kompromis. Musíme hledat kompromis mezi požadavky, mezi různými cíly a musíme si uvědomit, že to je velice citlivé téma. Na závěr mi dovolte zopakovat mé přání všeho nejlepšího do vaší práce a hodně zdaru. Děkuji vám. Teď má slovo Dita Charanzová, koordinátorka za ALDE. Prosím. Děkuji vám. Vítejte, pane ministře. Jménem své frakce vám přeji mnoho štěstí. Zmínil jste to a uslyšíte jistě v intervencích dalších kolegů, že budete toho mít naloženo opravdu hodně. Jako někdo, kdo v radě pracoval během českého předsednictví, já jsem tehdy naši zemi zastupovala, vím, co to znamená eh, těm zasedáním předsedat a jakým výzvám se čelí. Zmínil jste mnoho témat, která jsou pro vás důležitá. S vaším dovolením já bych nějaká další k tomu dodala. Dnes dopoledne náš výbor přijal stanovisko k revizi eh, směrnice o pojištění motorových vozidel. Přijali jsme text, který by měl být přijatelný pro většinu členských států. Jsem přesvědčena, že pokud vaše předsednictví představí náš text radě, anebo něco podobného v rámci Koreperu, snadno najdete schodu i s ostatními členskými státy, ale e, tím pádem budete muset zajistit, aby vaši ataše uspořádali zasedání pracovních skupin a ten návrh koreperu odeslali. Podle mých informací nebude žádné takové zasedání před koncem února. Všem tento návrh je z května 2018, takže prosím, můžete se zavázat, že budete instruovat stále zastoupení, aby tu schůzi uspořádali co nejdříve a aby jich uspořádali několik tak, aby byl co nejdříve koreperem přijat všeobecný postup. Za další, pane ministře, má frakce by se ráda dozvěděla více, co plánujete k takzvanému eh, k takzvané otázce tangible goods, tedy eh, otázkám zboží. Má frakce je přesvědčena, že potřebujeme jasná pravidla v EU, například otázky záruk a možnosti vracení zboží je důvod, proč eh, naši spotřebitelé nenakupují jinde. A poskytnutím další záruky by bylo výhodné pro obě skupiny. Doufám, že i v této věci projevíte flexibilitu. Děkuji vám. Děkuji teď má slovo pan Turkanu. Mulțumesc. Da. Děkuji vám mnohokrát, <clears throat> paní předsedkyně. Eh, vy jste mě překvapila, nevěděl jsem, že jsem už na řadě. Vítám vás, pane ministře, v Bruselu a na výboru IMKO a přeji vám hodně štěstí v té úloze, kterou nyní máte. Protože budete předsedat eh, Radě pro eh, hospodářskou soutěž a to spadá do mandátu našeho výboru. To je dvojí standardy. Paní Sehnalová byla spravodajkou tohoto velice důležitého eh, na, po projektu a bylo to, vel, velice se nás to dotýkalo, velice se nás to týkalo a já bych se vás chtěl zeptat na toto zda tato věc bude také mezi vašimi prioritami a to je v podstatě vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď paní Grapíny má slovo. Mnohokrát děkuji a děkuji paní předsedkyně. A pana ministře, vítám vás a všichni zástupce eh, představitele rumunského zastoupení. Samozřejmě, že kolegové se tady zaměřují všichni na otázky vnitřního trhu bez ohledu na to, jakou politickou frakci představují. Nedávno jsme si připomněli 25 let jednotného trhu, což je velice důležité pro všechno a chtěl bych vás poděkovat a poblahopřát k tomu, jak realisticky jste předložili ty vaše věci, které, že samozřejmě nemůžete řešit všechno, zejména proto, že eh, mnohé závisí na vyjednávání o víceletém finančním rámci, proto se musíme zaměřit na ty prioritní. Chtěla bych se vrátit k tomu, co už tady řekl například eh, Pendantý a paní Charancová protože hlasování dnešní bylo důležité a také prosincové hlasování týkalo se to i kvality. Chtěla bych se vás zeptat, pokud jde o nařízení o jedn, programu jednotném trhu, bude to vést k dalšímu rozvoji jednotného trhu, bude to proto stimulem a myslíte si, že to opravdu znamená zlepšení uh, jednotného trhu, protože já jsem sama kdysi podnikala a proto mě zajímá, jak funguje jednotný trh. A přeji vám hodně štěstí, budu s vámi na každém krku, kroku. Můžete se obracet s dotazy kdykoliv na členy našeho výboru. Vždycky jsme velice otevření a chci všem poděkovat za férovost a pozitivní přístup. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Andreas Schwab, ten je koordinátorem eh, za EPP v našem výboru. Mnohokrát paní předsedkyně, já se omlouvám, že jsem přišel poněkud pozdě, ale je pro mě důležité, že mohu položit otázku za frakci EPP, nebo vy jste na radě pro hospodářské soutěže, tak se samozřejmě zabýváte otázkou, jak bude vypadat ten New Deal for Consumers, ten nový deal pro spotřebitele a jak to bude vypadat s otázkou implementace těch tzv. hromadných žalob. Máme negativní příklad pro takovéto typy žalob a to je, to je právní úprava v USA, kde je tomu tak, že podniky ročně dávají více peněz pro to, aby se vyhly žalobám, více peněz, aby se vyhly žalobám, než, eh, jsou, než peněz, které dávají do výzkumu a vývoje. A podle mne toto není dobrý omen pro návrh, který zde předložila komise ještě v parlamentu se vlastně to vlastně zhoršilo. Já se proto ptám, jak vidíte hromadné žaloby, jak máte pocit, můžeme chránit evropský průmysl, abychom zajistili, že skutečně pouze tam, kde se průmysl zachoval špatným způsobem, dojde k vyplacení od odškodnění. E, například e, v oblasti hospodářské soutěže a práva máme určitý trichty, kdy říkáme, že veškerá porušení hospodářské soutěže musí jít nejdříve na úřad pro hospodářskou soutěž a teprve poté existuje takzvaná follow-on akce, aby se tedy v tom prvním kroku zjistilo, jaký byl problém. A já se ptám, nebylo by vhodné podobný režim zvolit právě i pro hromadné žaloby? Děkuji mnohokrát. Děkuji a na závěr, na závěr paní Sehnalová. Pane ministře, také mi dovolte, abych vás vítala na našem výboru a já bych vám ráda popřála úspěšné eh, předsednictví. Vy jste, vy jste ve své prezentaci eh, a stejně jako řada dalších kolegů eh, zmínil balíček, který se týká modernizace spotřebitelského práva. Skutečně se jedná o jeden z nejdůležitějších rozjednaných legislativních návrhů. Ta moje poznámka nebo dotaz se týká jedné jeho části, ehm, a to ohledně dvojí kvality. Už to bylo zmíněno, že Evropský parlament eh, se touto záležitostí opakovaně zabýval, jak tady ve výboru, nejen já, ale další kolegyně a kolegové, eh, tady tuto praktiku ehm, jednoznačně odsuzujeme a v rámci usnesení, které jsme přijímali, eh, tak požadujeme, aby to byla nekalá obchodní praktika, která bude mít, která bude také řádně postihována. Myslím si, že skutečně doplnění směrnice o nekalých obchodních praktikách je unikátní příležitostí, kterou máme. A jak už bylo také řečeno, dnes ráno jsme hlasováním na našem výboru učinili v tomto smyslu e, velký krok kupředu, protože jsme přijali e, můj kompromisní návrh, e, který Ehm, tady toto řešení ehm, jak si eh, dává, eh, dává na stůl pro další vyjednávání s radou. Eh, ten můj dotaz je v podstatě i apelem na vás, eh, protože eh, myslím, že vaše země má podle dosud provedených průzkumů s dvojí kvalitou velmi bohaté negativní zkušenosti, tak bych se vás chtěla zeptat, nebo vás možná vyzvat k tomu, abyste vůči tomuto tématu byli vnímavější než eh, odcházející nebo předchozí rakouské eh, předsednictví eh, a mohli jsme v téhle věci pokročit a abyste vaše předsednictví využili jako příležitost, jak skutečně dvojí kvalitu postavit mimo, mimo zákon. Doufám, že se mnou souhlasíte. Děkuji. Thank you very much. A lot of questions. Děkuji. Děkuji, to bylo hodně dotazů a takže bych vám teď předala slovo, pane ministře, abyste mohl odpovědět. Sorry. Aș vrea să, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru Především chci velice poděkovat za to, že jste mě tady tak uvítali a děkuji vás také za to, že ty problémy řešíte tak seriózně. Je úplně jasné, že tento výbor jak už jsem hovořil i předtím s rumunskými kolegy, má velice široký mandát a zabývá se velmi složitými věcmi. Je to výbor, od kterého evropští občané čekají hodně, to znamená eh, schvalování typu, jednotný trh a tak dále. Já oceňuji velice všechno vaše úsilí. A myslím si, že určitě budeme mít výborný pracovní vztah. Tom, o tom jsem pevně přesvědčen. Děkuji vám, pane Danty, za váš přístup já a můj tým se maximálně snažíme. Mám výborný tým a my už šest měsíců na těchto věcech pracujeme. Pochopitelně, že jsou některé věci, kde členské státy musí dosáhnout konsensu. Ale víme také, že parlament, komise a rada musí být schopni nacházet ta nejlepší řešení těch problémů. Teď eh, k vašemu dotazu. Legislativní návrh, který jste zmínil, je opravdu pro nás prioritou. My se v radě snažíme o to, aby Členské státy dospěly ke konsensu. Brzy se bude konat trialog a budeme se snažit dospět ke společnému stanovisku. Bude to 30. ledna. Dále. <clears throat> Pokud eh, byste potřebovali další podrobnosti, tak prosím, můžete se ptát dále. Promiňte, musím se podívat do poznámek. Pokud eh, někomu překroutím jméno, tak prosím za prominutí. Paní Dita Charancová. Charancová. Eh, hlasování o směrnice o pojištění motorových vozidel se tedy konalo dnes dopoledne. A pokud jde o ta, ty hmotné, hmotná zboží, my eh, uděláme vše pro to, abychom tuto věc ukončili. A mimochodem dnes eh, se eh, k tomu koná trialog k politickým otázkám. <clears throat> Dvojí norma spolu s členskými státy teď na úrovni pracovní skupiny diskutujeme možná řešení tohoto problému. Důležité je zajistit vyvážený vztah mezi obchodníky a spotřebiteli a spolu s členskými státy se snažíme najít efektivní způsob, jak přihlédnout k zájmům všech zúčastněných stran. Teď eh, kolektivní žaloby. To je opravdu eh, věc, kterou je třeba řešit teď eh, ke dvojí kvalitě, k produktům eh, dvojí kvality. Aby se zajistilo, že se vším se zachází stejně, musíme respektovat výrobce v tom, eh, kteří musí přizpůsobovat samozřejmě výrobky specifickým rysům každého konkrétního trhu. A všem nesmí se tak dít na úkor spotřebitelů a jejich důvěry politika ochrany spotřebitele. To je velice zásadní věc, aby mohl probíhat další rozvoj jednotného trhu. Proto tedy je nutné, aby legislativa byla v souladu s realitami trhu, aby tady byla rovnováha mezi právy spotřebitele a mezi právy podniků v rámci přeshraničního obchodu je velice důležité zajistit a zejména dále posilovat důvěru spotřebitelů. To je samozřejmě zcela zásadní pro to, aby bylo možné dále vyvíjet vnitř, rozvíjet vnitřní trh. Návrh směrnice na ochranu spotřebitele a kolektivní žaloby bude řešit tento problém. Ta prvně zmíněná směrnice má zajistit, aby členské státy měly všechny nezbytné nástroje k tomu, aby se respektovaly zákony. Dnes jsme také slyšeli o tom, že je důležité, aby členské státy mohly uvalovat sankce, pokud by nějaký obchodník porušoval zákony v různých členských státech. Tento návrh směrnice také má zajistit, aby spotřebitelé měli nezbytné potřebky, aby se jim mohlo dostat odškodnění na základě nefé, po, pokud budou neférově, e, e, e, s nimi bude neférové zacházení. Týká se to i reklamy. Nesmí být klamavá. Spotřebitel musí být správně informován. Pokud je zase kolektivních žalob, kolektivních stížností, e, to vyplývá z určitých praxí protože velcí obchodníci naruš, porušovali práva spotřebitelů v Evropě. Bohužel zatím vlastně evropští spotřebitelé neměli e, k dispozici žádný legislativní akt, na základě něhož by mohli takové žaloby vznášet a tato směrnice to má řešit. Spotřebitelé tudíž budou moci se domáhat od škodného. A je to inovativní směrnice, protože vlastně zajistí funkční mechanismus pro nápravu. Paní Gratýne. Jednotný trh. Jak jste řekla, je mu už 25 let. Je to největší dnes trh světa s 500 miliony e, spotřebitelů a 24 miliony podniků a 15 e, trilionů euro e, generují každoročně jako HDP. Proto musíme dále prohlubovat a zlepšovat jednotný trh. To je určitě jedna z našich priorit a musí se ještě udělat hodně aby se odstranily zbývající překážky, například administrativní eh, zátěže a tak dále, problémy s implementací a podobně. Teď eh, návrh ohledně programu jednotného trhu. To je složka velice důležitá a bude mít obrovský dopad na konkurenceschopnost jednotného trhu malých a středních podniků a vůbec konkurenceschopnost vzhledem na to, jaké se tady kladou cíle. Určitě to zlepší fungování jednotného trhu, podniky budou efektivnější, a to zejména malé a střední podniky. Zlepšení standardizace, podpora práv spotřebitele, zlepšení zdraví lidí, rostlin, zvířat. Eh, je třeba také mít k dispozici a komunikovat vysoce kvalitní statistické údaje, také, také jedním z cílů tohoto aktu. Na poslední radě po, pro hospodářskou soutěž v listopadu už částečný všeobecný přístup byl přijat a teď jsme připraveni zahájit jednání s Evropským parlamentem o částečné dohodě. Samozřejmě záleží to také na vyjednávání o víceletém finančním rámci a samozřejmě, že tady počítáme s podporou e, e, europoslanců. E, doufám, že jsem na nic nezapomněl. Aha, ještě ta dvojí kvalita. My jsme Eh, odhodláně analyzovat eh, ty standardy dvojích, eh, dvojí kvality protože chceme opravdu, aby se všem evropským občanům dostalo stejného zacházení. Samozřejmě respektujeme i to, že výrobci si přejí přizpůsobovat své výrobky potřebám národních trhů, ale to by nikdy nemělo jít na úkor práv a informovanosti spotřebitelů. Děkuji. Eh, Dita má ještě nějakou otázku k tomu následnou. Děkuji, pane ministře. Já samozřejmě chápu, že těch složek je mnoho a není možné, abyste všechny znal do podrobnosti, to je zcela pochopitelné, ale já jsem se vás ptala na něco zcela konkrétního. Bylo to spíše uh, Eh, politické eh, zaměření, tedy eh, tam, já to zopakuji. Jedná se o složku směrnici motor, o pojištění motorových vozidel. Můžeme tedy mít vaše slovo, že vy se v tom budete angažovat jako vaše předsednictví k tomu, aby tady byla eh, k dispozici stanovisko rady eh, za vašeho předsednictví a že tady se opravdu zapojíte do vyjednávání. Prosím, ano. Dublu standard. Vážený pane ministře, vy jste přesně neodpověděli, co se týče kvality, ale vy jste něco zopakoval. Já bych vás trochu opravil za téměř to vypadá jako opozice, protože jsme z různých politických skupin, ale já si myslím, že je důležité na něco upozornit. Vy jste říkal, že souhlasíte. V podstatě jsou dvojí normou, dvojí kvalitu, ale my zde v parlamentu jsme proti tomuto fenoménu dvojí kvality. My jsme se za to, my jsme to bojovali. A podniky, které vyrábí různé produkty podle toho, na který trh půjdou, zapůjdou na západní či východní trh, Oni tvrdí, že se přizpůsobují kupní síle anebo tomu vnímání spotřebitele, ale já vás prosím, ne, nechte se chytit do této pasti. Dvojí standardy, dvojí kvalita, to znamená, že produkt nerespektuje původní recept, ten pravý recept toho produktu, a pak si tedy nezaslouží stejné jméno. Takže prosím i na radě buďte obezřetní v této věci, a prosím vás, aby se hájil ten princip toho, že kvalita by měla být jedna. Není možné, abyste hájili tedy uvádění na tuch produktů menší kvality v, něčí, v některých zemích, zatímco v jiných zemích se jim produkt má kvalitu vyšší. Děkuji. Eh, chtěl bych eh, znovu potvrdit. Chtěl znovu potvrdit a zopakovat, že já to samozřejmě nadnesu na radě a pokusím se získat souhlas všech tak, abychom v této věci pokročili. Je to samozřejmě naší prioritou. Já vám dávám slovo, že rozhodně učiním vše, co je v mých silách, abychom se tomuto problému věnovali. Dvojí kvalita, ano. Já tady myslím, tady se nejedná o politickou opozici. Tady jsou lidé, kteří pracovají na pravidlech pro vnitřní trh ku prospěchu našich občanů. A vy jistě víte, že já s vámi souhlasím. Měli bychom respektovat všem také výrobce. Nemůžeme je k něčemu nutit nebo jim vytvářet nějaké překážky. A také bychom měli respektovat spotřebitele. A spotřebitel by měl mít možnost si vybrat nějaký produkt se znalostí všech okolností a přesně věděl, který ten produkt, který odpovídá normám. A já vás ujišťuji, že takovouto myšlenku budu hájit na radě. Děkuji vám. Mnohokrát vám, pane ministře, děkuji. Nevím, zda ještě se někdo chce na něco zeptat pana ministra? Pokud tomu tak není, pak mi dovolte, abych vám popřála hodně štěstí během vašeho předsednictví. Bude sice krátké, ale za to hodně intenzivní, vzhledem k tomu, kolik eh, věcí, kolik složek máte naložené na talíř. My za sebe, za náš výbor můžeme říci, že se budeme maximálně snažit vám pomáhat tak, aby vaše předsednictví bylo skutku úspěšné. Děkuji vám mnohokrát. Také vám mnohokrát děkuji. Počítám s vámi, počítám s vaší podporou, že se nám podaří vyřešit všechny dosud nevyřešené věci co nejdříve. Děkuji. A Přeji vám všechno nejlepší, protože se blíží volby. Tak a já teď odročím schůzi až do 15.45, kdy přijde paní komisařka Jourová. Takže se uvidíme v 15.45. So, dear colleagues, I'm very happy to... Milí kolegové, jsem velice ráda, že se k nám připojila přítelkyně našeho výboru, paní komisařka Věra Jourová, která k nám přišla v rámci výměny názorů. A bez zdržování jí hned dávám slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně, Chtěla bych vám poděkovat za příležitost hovořit zde dnes s vámi o tématech společného zájmu, v tom smyslu, abychom zajistili, že spotřebitelé v EU budou lépe chráněni na jednotném trhu. V první řadě bych chtěla poděkovat vám za vaši aktivní snahu v rámci New Dealu pro spotřebitele. A Neodpustím si, že dnešním hlasováním o návrhu Omnibus jste podnikli důležitý krok k tomu, abychom to dokončili ještě před volbami. To by měl být náš společný cíl. Tím zajistíme evropským spotřebitelům hmatatelné výhody a zajistíme, že Evropa bude moci chránit sebe sama proti výzvám v globalizované digitalizované ekonomice. Jsem přesvědčena, že to zvládneme. Ukázali jste, že jste konstruktivní a já děkuji zejména panu Daltonovi za odvedenou práci a i za rumunského předsednictví rady jsem si jistá, že budete postupovat co nejrychleji. Dnešní hlasování je pro komisi velkým povzbuzením. ve smyslu přesvědčení rady o tom, že se jedná o důležitou legislativu, kterou je potřeba eh, proaktivně prosazovat. Vaše hlasování posiluje ten návrh v několika důležitých bodech, například harmonizovanější sankce, zejména co se týká vážných přeshraničních porušení eh, spotřebitelského práva a náhrady pro spotřebitele, pakliže se ti to stanou obětí eh, nekalých komerčních praktik. Rovněž vítám podporu vašeho výboru pro návrh komise zohlednit eh, všeobecný zájem spotřebitelů co do alokování příjmu z pokut. To je přesně to, co jsem chtěla v tom návrhu mít. Více spravedlnosti spotřebitelé musí vidět, že pokud se budou bránit a pokud využijí nějakou instituci na obranu svých práv, tak také se dočkají výsledků. V podobě tedy kompenzace. Na chvilku mi dovolte pozastavit se otázky dvojí kvality. Od začátku jsem ten text o eh, nekalých komerčních praktikách chtěla doplnit eh, ze strany jaksi, národních orgánů na podporu spotřebitelů. A zároveň chceme zachovat eh, diverzitu místních preferencí a podmínek. Vážím si diskuse, kterou jste na toto téma vedli a dohody, kde jste zajistili uvedení této praxe na černou listinu. Budu informovat eh, ministry zemědělství příští týden, protože rada zatím stále musí formulovat svůj názor na toto téma. Mým cílem však zůstává zajistit lepší vynucování práva pro spotřebitele a skoncování s touto eh, nemožnou eh, diskriminační praktikou. Víme, že v radě a ve výboru IMCO se eh, projednávají dodatečná pravidla o transparentnosti jdoucí nad rámec návrhu komise. Jsme připraveni o tomto diskutovat při zachování cíle eh, jaksi plné harmonizace aktuálních nástrojů pro spotřebitelské právo, což je pro digitální jednotný trh zásadní. Rovněž bych chtěla poděkovat výboru IMCO za velice důležitou podporu eh, z hlediska těch takzvaných reprezentativních činností. Eh, apeluji na radu, aby i v této věci začala postupovat dále. Dovolte mi ujistit vás ještě jednou o tom, že nemáme zájem na tom, abychom podporovali eh, jakýkoliv frivolní biznis se soudními spory. Máme v Evropě unikátní způsoby, jak řešit věci, tedy takzvané hromadné náhrady, hromadné žaloby a chceme, aby spotřebitelé měli možnost hájit své zájmy lépe. Nechceme eh, takové ty eh, side class actions po americkém stylu. A proto je potřeba diskutovat i o nezásadních pojistkách v tom smyslu, jak toto začlenit do existující národní právní struktury. Pozitivní je, že ve všech našich diskuzích, včetně eh, spotřebitelských dialogů, které probíhají ve 27, proběhly ve 27 zemích mezi květnem a listopadem 2018 a nebo diskusí se stakeholdery, eh, jsme se všichni shodli, že je potřeba, abychom v zemích EU měli efektivní nástroj, který dokáže eh, reagovat na a odrazovat lidi od nelegálních praktik, které mohou způsobit hromadnou škodu. Musím přiznat, že jsem takto pozitivní reakci ani nečekala. A to včetně reakce ze strany biznisu. Takže to byl velice pozitivní. Eh, to byla velice pozitivní záležitost. A v rámci tohoto konstruktivismu jsem si jistá, že velice brzy budeme mít eh, náš eh, svůj vlastní model kolektivní nápravy. Dovolte mi říci pár slov k návrhům ohledně harmonizace smluvních práv v digitální sféře. Potěšila mě vaše iniciativa eh, v rámci návrhu o prodejích zboží. Eh, chtěla bych poděkovat paní Gebhardt a panu Arimandovi. Dosáhlo se významného pokroku v posledních týde, týdnech, a to s pragmatismem a flexibilitou na obou stranách. Díky tomu můžeme dosáhnout i politické dohody k obou směr, oběma směrnicím ještě před koncem tohoto měsíce. Eh, dohodli jsme se o té o té garanční době. Eh, v podstatě už je harmonizovaná i otázka toho obráceného důkazního břemene. Zajišťujeme práva spotřebitelů, když poskytují osobní údaje, aby měli přístup k digitálním službám. Zajišťujeme vysokou úroveň ochrany pro případy, kdy si spotřebitelé koupí zboží s nějakým digitálním prvkem. Toto jsou všechno pilířem, eh, to, to, toto je všechno pilířem jednotného digitálního trhu a všechno souvisí se vším. Potřebujeme návrh pro smlouvy v digitální oblasti, abychom zajistili operátorům digitál, eh, právní jistotu, aby mohli působit přeshraničně. Eh, Například máme také nařízení o geoblockingu, to už platí. Musíme zajistit vysokou míru ochrany spotřebitele tak, aby spotřebitelé měli potřebnou důvěru k tomu, aby mohli začít využívat jednotný digitální trh, zejména co se týká eh, nově, eh, nově, eh, zboží nově uváděného na trh a digitálních služeb. Musíme zajistit, že smluvní právo pro spotřebitele bude digitalizováno a bude jak se říká, budoucnosti vzdorné. Musíme spotřebitele i firmy pobídnout k tomu, aby eh, působili i přeshraničně, ať už offline nebo online. A potřebné návrhy je potřeba náležitě skloubit. K diskusi nám však také zbývá celá řada otázek. Mnoho z nich snad konečně zodpovíme na politickém trialogu, který proběhne později dnes odpoledne. Budu velice ráda, kdyby se nám podařilo dnes uzavřít návrh k digitálnímu obsahu tak, abychom mohli zbylý čas využít k finalizaci otázky prodeje zboží. Musíme se zaměřit na přidanou hodnotu na evropské úrovni a na flexibilitu. Tím zajistíme výrazné výhody jak pro spotřebitele v EU, tak pro firmy v EU. Dovolíte-li jednu osobní poznámku k tomuto? Kdybych eh, slyšela, kdybych, kdyby mi někdo řekl před rokem, že touto dobou budu takto hovořit velice příjemně, by mě to překvapilo, protože byla období, kdy jsme jednali o těchto dvou směrnicích, o digitálním obsahu a prodeji zboží, kdy jsme viděli, že názory jsou tak protichůdné, že nebylo možné v podstatě vidět jakékoliv průsečíky. Řekla bych proto, že aktuální situace je velice slibná a řekla bych, že to můžeme před koncem našich mandátů dokončit. Dovolte mi stručně se vyjádřit k alternativnímu řešení sporu, takzvané ADR a ODR, což je online řešení spolu. Jak e, řekla komise ve svém sdělení, které přišlo společně s tím New Dealem pro spotřebitele, chceme zajistit, že nástroje pro vymáhání spotřebitelského práva budou plně proaktivní a digitalizované. Dovolte mi vás proto, vám proto podat aktualizaci k e, stavu návrhu ADR a k té platformě ODR. Eh, pro tu platformu asi budu muset najít nějaký lepší název, ale prozatím se přidržíme toho názvu, který máme, tedy ODR, Online Dispute Resolution. Všechny členské státy, Norsko a Liechtensteinsko, implementovali již směrnici ADR. Více než 450 kvalitativně certifikovaných entit ADR eh, je již k dispozici a od zahájení provozu v únoru 2016 eh, evropská platforma ODR eh, zaznamenala více než 8 milionů návštěvníků a 100 tisíc stížností ze strany spotřebitelů. To znamená, že platforma ODR je jedním z nejvíce navštěvovaných webů komise. 80 uživatelů platformy uvedlo, že bylo spokojeno s informacemi, které ta platforma poskytuje. Platforma prvotně funguje jako pobídka pro obchodníky, aby kontaktovali spotřebitele a aby vyřešili své spory, aniž by byl zahájen proces ADR. Více než polovina případů takto také dopadá ke spokojenosti spotřebitelů. Nicméně Velký počet obchodníků buď vůbec nereaguje, a to je potřeba změnit, a právě proto také probíhá revize eh, fungování platformy tak, abychom umožnili eh, abychom více umožnili neformální výměnu názoru, než je spuštěn oficiální stížnostní proces. A tyto eh, otázky pak budeme detailně rozebírat v implementační zprávě o rámci ADR-ODR. Kdykoliv pořádám nějakou veřejnou, veřejnou debatu nebo když jsem v televizi a odpovídám na otázky spotřebitelů, tak když se mě ptají na možná rizika, když nakupují online, tak já jim říkám, podívejte se, pokud je ten obchodník členem sítě ODR, protože pokud ano, tak to ukazuje, že snad bude eh, ten obchodník lépe reagovat na případné stížnosti a že bude naděje na jejich eh, vyřešení. Dovolte mi teď dodat pár slov ohledně hodnocení směrnice o spotřebitelských úvěrech. V letošním roce komise provede plnohodnotnou evaluaci směrnice o spotřebitelských úvěrech, což je směrnice z roku 2008. E, to jednoznačně potřebujeme. Vzhledem k výrazným změnám na trhu, vzhledem k sofistikaci finančních produktů, vzhledem k digitalizaci, vzhledem k novým e, subjektům na trhu, peer-to-peer -peer půjčkám, fintechu a tak dále. Komise by chtěla zhodnotit, zda regulační rámec EU je dostatečně robustní pro to, aby chránil spotřebitele a zda je dostačující k tomu, aby zajistil odpovědné půjčování a půjčování si peněz a aby se zamezilo předlužení. To totiž souvisí s vážnými sociálními problémy v různých členských státech a řekla bych, že jedině dobře, abychom zhodnotili fungování této legislativy vzhledem k novým trendům a rizikům, včetně digitalizace. A jen tak mimochodem, finanční služby eh, každý rok jsou na prvním místě co do rizikovosti sektoru z hlediska hodnocení spotřebitelů. Protože eh, lidé vnímají finanční sektor jako nejméně srozumitelný, jako velice komplikovaný, jako sektor, kde čelí problémům eh, ve smyslu, že nedostávají informace nebo že ty informace nejsou dost srozumitelné a my na to musíme nějak zareagovat. Teď pár slov ke geoblockingu. Eh, to vlastně nutí spotřebitele, eh, respektive chceme spotřebitelům umožnit nakupovat v celé EU a překonat ta omezení co do země, kam lze dodat zboží nové nařízení o spolupráci spotřebitelů, tomu říkáme nařízení CPC, které bude platit od ledna 2020, umožní spotřebitelům, respektive orgánům na ochranu spotřebitelů, aby efektivněji spolupracovali v případě, že dojde k nějaké, v nějaké přeshraniční situaci k nelegálním praktikám. A proto jsme eh, rozhodli, že právě zde se bude vynucovat také nařízení o geoblockingu. E, se CPC připravujeme praktické vstoupení v platnost nařízení o, o geoblockingu 3. prosince a e, jeho platnost od prvního dne. To nařízení o geoblockingu, nařízení CPC a naše směrnice o digitálních smlouvách, to jsou všechno klíčové parametry pro to, abychom e, začaly plnit požadavky na digitální jednotný trh. To je tedy ta mozaika, jsou to její důležité složky a je to něco, co chceme mít přijaté společně, všechno naraz, protože tato legislativa spolu úzce souvisí. Na závěr mi dovolte dodat, že upřímně doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody k víceletému finančnímu rámci nejpozději v říjnu letošního roku, tak aby naše významné programy na ochranu spotřebitelů mohly pokračovat do příštího finančního období a abychom mohli zajistit efektivní vynucování těchto pravidel, abychom mohli řešit případné nové výzvy. V oblasti bezpečnosti produktů se soustředíme na pomoc členským státům v rámci vývoje vlastních kapacit pro identifikaci nebezpečných produktů a řešení varování v rámci z našeho systému. Ne Provádíme eh, revizi struktury dohledy nad trhem v členských státech. Psala jsem v tomto smyslu všem ministrům, zdůrazňovala jsem oblasti, které je potřeba zlepšit, požádala jsem o jejich zpětnou vazbu. To, jak se bude zlepšovat eh, ochrana spotřebitelů v EU, bude diskutováno na konferenci předsednictví v Bukurešti a bude se to řešit také na, pří, na příští radě pro hospodářskou soutěž mezi roky 2018 a 2021 máme vyčleněno 15 milionů euro na financování společných činností pro dohled nad trhem v EU na úrovni EU. Chceme řešit eh, bezpečnost produktů co nejvýše v distribučním řetězci a eh, v rámci toho jsme zintenzivnili spolupráci s čínskými orgány po jejich restrukturalizaci tamních eh, tržních orgánů. A od Amazonu eBay, AliExpress a Dragutin France jsme v červnu 2018 získali eh, dobrovolný souhlas se zajištěním bezpečnosti produktů. Tyto platformy tak souhlasí s tím, že půjdou nad rámec svých právních eh, eh, svých právních nároků, respektive nad rámec právních nároků na ně. Tato iniciativa si vysloužila mnoho pozornosti od mezinárodních partnerů a od dalších velkých aktérů na trhu. Doufáme proto, že se nám podaří tento model dále rozšířit. Těším se na dnešní diskusi a děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, paní komisařko Jourová, za veškeré tyto závazky eh, na ochranu spotřebitelů a za skvělou spolupráci s naším výborem. Teď mají slovo kolegové. Začneme koordinátory. Za EPP Andreas Schwab. Já vás vítám, paní komisařko. Děkuji mnohokrát, že jste nás nastívila zde na výboru Imko, My jsme mnohokrát, když jsme hovořili s komisí, tak jsme hovořili jenom s vámi, ale také s komisem Moskovici, s paní Běnkovskou, která byla tady před týdnem na výboru. A vždy jsme hovořili o vnitřní trhu a spotřebitelích v EU a nechtěli jsme pouze obrázek o statutu quo, tedy ten aktuální, ale chtěli jsme si vyjasnit otázku, kam se posuneme během příštích let. Nejdříve bych proto podpořil to, co jste řekla, totiž, že Nutně potřebujeme a chceme zajistit, že ty zprávy, které se momentálně projednávají, budou všechny dokončeny ještě do konce tohoto mandátu parlamentu. Je to celá řada témat, vy jste o nich právě hovořila, zejména občanskoprávní tematika, smluvní e, tematika s ohledem na zboží a samozřejmě také digitální obsahy. A myslím si, že právě poukazujete na to, že tyto návrhy je třeba eh, vidět věcně a je důležité, aby eh, byly mm, jaksi nastaveny tak, aby obstály i v budoucnu. A doufám, že náš výbor vám v tom eh, jak si vyjde vstříc, podpoří vás v tomto a kolega Arimo udělá vše pro to, abychom měli dobrý text a že se podaří přesvědčit radu, že třeba abychom měli společná pravidla pro celou Evropu. Já bych si občas představoval od Evropské komise ještě více takové té advokátské role, více argumentů, neboť nejde nic jiného než o snižování byrokracie. Pokud se nám podaří na místo 28 národních právních úprav mít jednu evropskou, no tak tím veškerá pravidla zjednodušíme, zpřehledníme, trh bude jednoduchý a proto také jednodušší pro samotného spotřebitele. To je vlastně ten hlavní smysl zjednodušení na vnitřním trhu, které má hlavně prospět spotřebitelům, ale samozřejmě takové podnikům. A právě jsem také říkal, či ptal jsem se rumunského předsedy rady hm, a zeptám se i vás na tom hromadné žaloby. Víte, že u nás na výboru tady nemáme většinu napříč frakcemi v této věci a proto bych byl nesmírně potěšen, kdyby se mohla k tomu krátce vyjádřit a říct si nám, proč z vašeho pohledu tento návrh je důležitý a jak se k tomu musíme postavit, abychom nakonec se dostali do situace, kterou mají v USA. Vy jste právě poukázala na to, že to nemůže být naším cílem, neboť správně říkáte, že v USA se vydává více peněz, na ochranu před eh, vlastně neoprávněnými hromadnými žalobami, tedy ze strany podniků, než, víc, než ty peníze, které podniky vydávají na výzkum a vývoj. A to je, myslím, špatná cesta. A my v Evropě bychom se rozhodně tímto směrem neměli ubírat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, Andreasi. A nyní za skupinu ALDE eh, má slovo Dita Charanzová. Děkuji, paní předsedkyně, eh, paní Eh, komisařko eh, Milá Věro, vždycky je mi potěšením, když jste tady mezi námi a určitě vás nepřekvapí, co řeknu, ale doufám, že mě podpoří i ostatní. Myslím si, že jste vykonala vynikající práci jakožto komisařka pro spotřebitele, předkládala jste kvalitní návrhy, eh, parlament se do toho zapojil a podařilo se nám některé dále zlepšit. Chtěla bych zvláštně zdůraznit tu skutečnost, že kterou se zdůraznila, totiž dvojí kvalitu. To je dlouhodobá záležitost v Evropě a vy jste měla a máte odvahu a jsem ráda, že tedy právě pod vaším vedením se udělal první, kr- eh, první kroky k, k lega- zákonnému návrhu, aby se to eh, dalo do pořádku. Dnes tedy jsme to řešili, byl tedy hlasování. Doufám, že bude pozitivní výsledek trialogu. Během vašeho mandátu se eh, komise zabývala tradičními spotřebitelskými oblastmi a vyhledávala mezery. Dlouhodobější vize to, jak to vyjádřil Andreas. Na to bych se vás chtěla zeptat, jak se vám to jeví, protože pokud jde o vaše, dny, vaše dny, tedy jako komisařky pro spotřebitele, už jsou téměř sečtené. Takže už teď vidíme eh, vaše dědictví, ale vy také víte o tom, co se děje v radě. Co byste tedy doporučila, poradila příštímu komisaři pro otázky spotřebitelů? Za sebe bych řekla, že úloha příští komise by měla být zaměřit se na implementaci protože si myslím, že současné AKI pro spotřebitele bude fungovat pouze, bude-li patřičná implementace. Jak říkáme, máme dobré zákony, které jsou sepsány, ale jsou, nejsou o nic lepší, než jak se provádějí a proto to chce práci, čas a práci. Souhlasíte se mnou? Ano, děkuji. Dito. A nyní za sociálně demokratickou skupinu má skupina paní Sehnalová. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní komisařko. Já mám na vás eh, jeden docela konkrétní dotaz, který se eh, vlastně týká toho dnešního ranního hlasování eh, ohledně tématu dvojí kvality. Vy jste upřednostňovala pozměnit článek 6 směrnice o nekalých obchodních praktikách, tak aby to posuzování vlastně do značné míry záleželo na dozorových orgánech. Ten text, který jsme přijali eh, dneska ráno, je v tomhle ohledu tvrdší. Ehm, a já jsem samozřejmě za to ráda, protože jsem od začátku ehm, usilovala o rozšíření eh, černé listiny nekalých praktik. Mě by tedy zajímalo, eh, jak tenhle ten parlamentní návrh hodnotíte a zda jste připravena se za něj postavit eh, v rámci trialogů, tím spíš, že dosavadních postup členských států k řešení tohohle problému ehm, lze označit za spíše vlažný a to ještě ještě použiju možná eh, málo razantní slova. Eh, A nebo jestli pořád platí, že komis, pro komisi je tedy ideálním řešením článek 6 eh, tak, jak byl navržen původně. Díky. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Tak nevím, jestli to někdo dá do pořádku, ale prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám, eh, paní předsedající. Eh, milí kolegové, paní komisařko Jourová, nejprve mi dovolte, abych vám poblahopřála k návrhům, které jste zpracovala. A také chci poblahopřát paní Olze Sehnalové k tomu, že už od roku 2007 se tímto tématem zabývá. Nejdůležitější bylo zviditelnit eh, toto téma, protože problém dvojí kvality, eh, zejména u potravin, existuje. A je velice důležité eh, udělat k tomu politické vyjádření, tedy ukázat, že lidé, kteří žijí v zemích střední a východní Evropě, mají stejná práva. Práva na stejně kvalitní produkty nebo potraviny jako ty, které si lidé koupí v západní části Evropy. Proto si myslím, že právě pro vás je velice důležité, abyste nás podpořila v trialogu, protože je důležité, aby občané věděli. V těch případech, kdy se určité věci nedají vyřešit na národní úrovni, pak Evropská unie pracuje za ně v jejich jménu a v rámci zájmu jejich ochrany. A chceme ukázat, že občané mohou opravdu důvěřovat Evropské unii. Také jedna věc, eh, já jsem měla velice zajímavá za to, co se dělá v oblasti bezpečnosti produktů. Krom tedy té části prosazování legislativy, ráda bych se eh, více dozvěděla eh, o tom, co v tomto směru dělá komise vizaví Čína a a podniky, platformy, platformy jako je eBay nebo Amazon. To je trošku jiný problém, ale i tak eh, má, vidíme exponenciální nárůst elektronického obchodu v Evropské unii, tedy přicházejí sem výrobky ze zemí mimo Evropské unii. Konkrétně mě zajímá bezpečnost výrobků pro děti a mladé lidi. A také by mě zajímalo, zda tady probíhá dialog, nebo vůbec, jak se vám to jeví protože toto budou stále větší tedy problémy možná i do budoucna. Tak děkuji a myslím si, že teď můžeme zase vrátit slovo paní komisařce, pokud jste ochotná odpovědět kolegům. Samozřejmě děkuji vám za otázky a začnu s otázkou, kterou položil pan Šváb. Děkuji vám za to, že jste vyslovil uznání za práci komise. Je to samozřejmě kolektivní práce. Kdykoliv jsem, jsem přišla, tak jsem vždycky říkala, že opravdu mě eh, tento dialog s vámi obohacuje a vždycky jsem to myslela vážně. I eh, v, jednotliv, v diskusích s jednotlivými poslanci je to důležité. Podporuji jsem, potřebuji vaši podporu, podporu parlamentu, protože vy jste ve spojení s praktickým životem. Pamatuju pamatuji se na první zkusku s panem Švábem, nebo jednu z prvních. Eh, mluvili jsme o tom, jak jsou lidé zvyklí chodit nakupovat do obchodu eh, na své ulici. Takže nemůžeme si představovat eh, vývoj digitálního nákupu jako jedinou možnost. Musíme si představit, že plno lidí, kteří bydlí na venkově, pořád jaksi jsou závislí a spoléhají na Evropu v tom smyslu, že také zajistí jejich práva. A myslím si, že přesně to také děláme. Já se ještě k tomu vrátím, tedy k té myšlence nakupovat ve své ulici, na své ulici. Pamatujete si, když jsme začínali práci na digitálních smlouvách o obsahu a prodeje eh, eh, výrobku, tak jsme nevěděli, dáme to do jedné legislativy nebo to rozdělíme. Pak jsme si uvědomili, že co do obsahu jsou tady specifické situace a je to trošičku jiná věc. Takže jsme tedy postupovali v práci nad digitálním obsahem. Dívali jsme se, jaké jsou tady novinky. Uvědomili jsme se, že často také lidé za to platí vlastními eh, soukromými údaji, což je podivné, nebo podivné se to jeví každému, kdo vidí, že ochrana soukromých údajů je základní právo. A pak najednou vidíte v evropské legislativě, že my vlastně akceptujeme tu možnost, že lidé vlastně platí svoji vlastní totožností, čili dávají za to svoje vlastní základní právo. Ale museli jsme přijít s nějakým řešením v této nové situaci, protože už se to dělo ve velkém měřítku, že lidé vlastně platili svými vlastními soukromými údaje a věděli jsme, že to musíme dělat rychle, protože ve dvou nebo třech členských státech už začala legislativní práce, jak říkal pan Šváb. Fragmentace je určitě nežádoucí je v Evropské unii unie. Proto jsme museli najít něco, co by bylo dostatečně vizionářské, zároveň jednoduché a srozumitelné, co by netlačilo lidi k tomu, aby rozlišovali, jestli je problém v, v, v krabičce, v hardwareu nebo v softwaru aby to byla pravidla, která by nesnížila úroveň současné ochrany v členských států. A tady se zase vracím k tomu nakupování v obchudku ve své ulice, protože víte, že například v některých členských státech je záruční lhuta pěti, šestiletá nebo nekonečná. A jak já můžu vysvětlit, že v zájmu eh, lepší ochrany spotřebitele zkracuje záruční eh, lhutu? Čili to je eh, důležité harmonizovat. A to jsou důležité věci, takové přímo um, pastě, ale myslím, že se nám docela dařilo, také se nám podařilo to udržet v jednom balíčku. Já bych vám tedy chtěla velice poděkovat za vaši spolupráci. A zase tady musím znovu pochválit práci zpravodajů. Já jsem před rokem nevěřila, že to zvládneme. Teď, co se dá dělat na té straně kolektivních stížností Já, kolektivní... Já, eh, když eh, jsem toto za, začala uvádět, chtěla jsem zajistit větší spravedlnost, nikoliv větší práci nebo více práce pro právníky. Já nemám nic proti právníkům, já jsem taky právnička. Ale tady od začátku jsme věděli, co nechceme. A já jsem vyvodila použit, poučení z toho, jak ty hromadné žaloby fungují ve Spojených státech, natolik eh, dobré poučení, že jsem pochopila, že tomu se musíme vyhnout. Takže proto my máme model těch eh, reprezentativních zástupných orgánů. Co můžete udělat, aby se tomu pomohlo? Já budu dělat to tež. Ať už se jedná o kteroukoliv zemi, kterýkoliv členský stát Evropské unie. Eh, tak nedávno například jsem byla ve Španělsku a vždycky tam jsou nějaké problémy, poškození, hypotéky například. Tam byly tisíce lidí, kteří si vzali hypotéky aniž by viděli jasně, za jakých podmínek to činí a pak byli nepříjemně překvapeni. A soud rozhodl v jednom případě, ano, vy, jedna rodina, jste byli podvedeni. Takže teď 61 tisíc dalších rodin, dalších lidí se musí také obrátit na soud, aby si vyžádali stejný rozsudek. Je to normální? Tedy já také hovořím eh, jako komisařka pro spravedlnost, že musíme udělat něco, abychom snížili také pracovní zátěž soudu. To je logické. Já jsem nikdy neřekla že motivace kolektivních stížností byl případ Volkswagen, nebo jenom případ Volkswagen. To byl možná jenom ten nejviditelnější. Ale každá země má něco, za co se může trochu stydět a kdy se lidé musí individuálně obracet k soudu. A tisíce, možná miliony lidí to odradilo, odradilo rozmysleli si to, řekli si, radši eh, se na soud neobrátím, je to drahé, výsledek je nejistý a důvěra v justici klesá. Takže si myslím, že proto bylo oboje hodně dobrých důvodů. Co tedy můžeme udělat lépe? Podívat se na konkrétní případy a vysvětlit i národním politikům, proč je to dobrá věc. A myslím, že pořád eh, zhruba v polovině členských států není možné, aby se lidé spojili a společně se obrátili na soud. Takže já si opravdu myslím, že děláme to, co je správné, když propagujeme tento návrh. Teď k tomu, co říkala Dita. Děku, dobrá práce, takže děkuji za milá slova. A já hned, já musím přiznat, když jsem na začátku viděla, jaké je přede mnou velké portfolio, Eh, spravedlnost, ochrana eh, údajů, základní práva, gender, kvalita genderová, pardon, rovnoprávnost, tak jsem slyšela hlasy z IMPO, že eh, Jourová už nezvládne dostatečně pokrýt i politiku týkající se spotřebitelů, protože tam bylo tolik dalších věcí, ale já jsem se velice snažila se zaměřit právě na ochranu nebo lepší ochranu spotřebitelů. Udělali jsme si velice velice důkladný eh, rozbor legislativy a dospěli jsme přesně k tomu, eh, co říkala Edita, že slabinou je pořád implementace a provádění. To si myslím je úkol pro novou komisi a nový parlament, aby nadále provádění zlepšoval, aby také zvyšoval povědomí eh, spotřebitelů o tom, jaká mají práva. Upřímně řečeno, já tady nevidím velký prostor pro zvyšování prav spotřebitelů, protože to vždycky eh, má eh, zase za následek určitou další administrativní zátěž pro obchodníky a nechceme, protože chceme mít opravdu vyvážené návrhy. A někdy, když jsme dodávali nové typy ochrany, nová pravidla, tak vlastně se ukázalo, že tím moc spotřebitelům nepomůžeme protože tím vlastně eh, jenom eh, všíme eh, množství papíru, které musí přečíst. Když se podívám na finanční odvětví, Viděli jste ty hromady papíru, které teď například lidé musí pročíst, než si vezmou půjčku. E, já jsem právnička, možná bych zvládla přečíst pár stránek, ale ne celý ten balík. A lidé, kteří pracují ve finančnictví, mi říkají, ale my musíme klientům dát všechny tyto podrobnosti ve smlouvě, protože to je požadavek vyplývající ze zákona a nejsou to vždycky evropské zákony. Někdy tedy máme tendenci dodávat nová další práva a další povinnosti pro podniky a pak věci spíše, spíš zkomplikujeme, než zjednodušíme. A ještě jedna věc, já nevím, jestli jste si toho všimli. To je takový můj trošku osobní přístup. Já jsem chtěla, aby spotřebitelé byli dobře informováni a byli odpovědní, aby věděli, že oni sami si musí promyslet, co kupují, kolik za to platí a za jakých podmínkách a ne, aby se spoláhali na nějakou zázračnou legislativu, která je bude na 100% chránit. Víte, co tím myslím? Myslím si, že Evropa potřebuje dobře informované, sebevědomé spotřebitele, kteří si vždycky budou vědomi toho, že vlastní ochranu mají hlavně ve svých rukou a v tom jim pomáhá legislativa. Alespoň to je jaksi moje liberální stanovisko. Teď eh, dvojí kvalita potravin a výrobků. Na začátku si to eh, vyžádalo značnou tvořivost a chci poděkovat, poděkovat vám, Olze Sehnalové a Dytě a dalším kolegům, že nám pomáhali najít způsoby, aby se eh, v tomto smyslu legislativa zlepšila. Museli jsme také překonat určité neurologické body, abychom si prostě dokázali eh, uznat, přiznat, že máme tady v Evropě problém já to řeknu na rovinu. My na východě jsme křičeli, že máme pocit, že jsme spotřebitelé eh, nižší druhé úrovně, druhořadí spotřebitelé. a zase na západě se lidé eh, divili, co vlastně chcete. Je to taková trošku podivná věc. A Teď už pracujeme na testování, na metodologii a teď vidíme, že to není čistě východní a západní problém. Je to problém nevyváženosti nevyváženého takzvaně jednotného trhu, protože podle mě to ještě není úplný jednotný trh, pokud jsou tam takové nevyváženosti a pokud můžeme pod stejnou značkou koupit různé věci. Takže uznání problému, to bylo velice důležité, zkrátka, že ten problém tady je. To bylo důležité v té naší historii snahy problém vyřešit. Ano, musíme samozřejmě pokračovat a mně přijde, že je velice důležité dosáhnout přijetí návrhu Omnibus. Výraznou motivací bylo skoncovat v reálném životě s touto praxí. To je jistě i vaším cílem. Proto jsme si řekli, že je důležité zcela jasně tuto praxi zakázat v legislativě, protože i ti, kdo mají prosazovat zákony na úrovni členských států, potřebují jasnější definici, což je konkrétně zakázáno, aby mohli takové praxe stínat, stíhat ale zároveň už teď uplatňujeme metodologii pro testování. Teď testujeme Začali jsme eh, vzorkem asi 60 výrob produktů, teď už máme více než stovku. A kdykoliv eh, se objeví důkaz, že se jedná o jasný podvod, tak eh, vnitrostátní příslušné orgány informujeme s doporučením, aby jednali. Já budu dělat to tež. Moje eh, dny, jak říkala Dita, už jsou tady téměř sečteny a budu mít ještě trošku času přímo se těmito věcmi zabývat v přímém dialogu s výrobci. A tento tlak, který budeme vyvíjet z různých stran, ze strany komise, eh, z členských států, ze strany spotřebitelů, to určitě může také nám dát výsledky. Už teď vidíme, že některé podniky svůj marketing zakládají na větě zaručujeme stejnou kvalitu, tak to je určitě posun k lepšímu. Některé podniky už teď mění složení, takže musíme pořád tlačit. A nesmíme se spolehat pouze na tuto legislativu, která se nyní vytváří a která vstoupí v platnost nevím kdy, možná v roce 2021 nebo 2. Ale už teď plno věcí udělat můžeme. Paní Sehnalová a já se zeptala, a já jsem takovou otázku očekávala, musím říci, jak se komise, jako stanovisko bude zastávat komise v dialogu. Já eh, tady něco řeknu. V naší vnitřní diskusi, když jsme tento návrh připravovali, tak článek 6. byl až ten druhý nejlepší pořadí. Já jsem chtěla navrhnout eh, trošku přísnější eh, znění, ale zároveň jsem chtěla dát záruky, že nebudeme diktovat ceny, vkus, chutě, něco, co my bychom eh, uznávali, mohli uznávat jako oprávněné rozdíly, čili aby mezi tím byla vyváženost. Jak jsem řekla na začátku, to dnešní hlasování vítám Uvidíme, co k tomu řeknou členské státy. A musím k tomu připojit ještě jedno. Když jsme to navrhovali, tak to už jsem eh, mezi tím provedla řadu konzultací členskými státy a znala jsem jejich stanovisko a chtěla jsem navrhnout něco, co by bylo průchodné, co by mělo šanci projít na radě. Takže uvidíme, jak to bude v trialogu. Já eh, se k tomu budu stavět otevřeně, ale teď vám zkrátka nemohu říci, za, hned od začátku budeme plně na straně parlamentu v této věci. Já budu určitě prosazovat jasný text, eh, který by zakazoval tuto praxi s pojistkami nebo se zárukami že nebudeme diktovat lidem eh, ani chuť, ani vkus, ani ceny. A protože musíme předvídat, že mohou být oprávněné případy, kdy budou rozdíly celé zdůvodněné. Pan Kup, myslím si, že vám už jsem vlastně také odpověděla, cože budu dělat, eh, pokud je o dvojí kvalitu. Obrátím se na příslušné orgány v členských státech s dotazem, co budete dělat s těmi eh, výrobky po produkty, které byly podrobeny testům protože i po této línii musí probíhat eh, dialog. Teď je bezpečnost produktů, paní Drcavila se vždycky ptá rovnou. Samozřejmě, že bezpečnost je jedním z hlavních pilířů naší spotřebitelské politiky. Máme dobře fungující systém, mluvila jsem o RAPEXu. Snažíme se to teď udržet v rámci té bezpečnostní ochranné sítě. Myslím si, že nejlepší systém, a to i v globálním srovnání, tedy tento systém rychlého upozornění, Rapid Alert System, ke kterému přispívají všechny státy, členské státy a berou také podněty z veřejnosti. To je, myslím, velice důležitý systém a internetové platformy se zavázaly, že ho budou intenzivně používat. A to je tedy závazek v smlouvě. Oni se zavázali, že budou sledovat RAPEX, že budou stahovat výrobky ze svých sítí a že budou sami přispívat vlastními oznámeními do této sítě. A rychlost ehm, reakce akce je také velice důležitá, protože musíme si upřímně říci, že platformy jako je Amazon nebo eBay mají přímo neuvěřitelný distributorský potenciál, čili potřebujeme, aby jednali okamžitě. A to je jádro věci v této dohodě. Teď eh, k Číně. Nadále probíhá dialog, nadále vyvíjíme tlak Tady eh, velice už se spolupracujeme s příslušným americkým výborem a se státní administrativou, s vládou. Eh, postupně se nám daří snižovat procento nebezpečných výrobků zachycovaných hrapexem. Bylo to 65%, když jsem přišla, teď je to asi na úrovni 50%. Takže čínské úřady to vzaly vážně když jsme jim řekli, že takhle pokračovat nemohou a chceme, aby se něco konkrétního dělo na čínské straně, myslím kontrolu eh, exportu, lepší vysledování zdrojů, výrobců nebezpečných výrobků. intenzivnější proaktivní činnost eh, čínských úřadů, aby penalizovali všechno, k čemu se zavázali. Opravdu vidíme, že to procento poněkud kleslo, ale v tom dialogu musíme pokračovat. A jak jsem říkala, tady eh, jsme na jedné straně s Američany, ale ten tlak musí pokračovat. Děkuji. Děkuji. Pokud nejsou další kolegové, kteří by si chtěli vzít slovo, tak vzhledem k tomu, že toto je pravděpodobně naše poslední výměna názorů, tak bych eh, chtěla zopakovat to, co říkal Andreas a Dita. Jménem všem, všech kolegů výboru IMKO bychom vám chtěli srdečně poděkovat, nejen za to, že jste odpovídala detailně na naše otázky, ale také děk- vám děkujeme za konstantní dobrou spolupráci za všechna ta léta, za vaši disponibilitu a za práci na těchto důležitých složkách. Zmínila jste celou řadu z nich, refit, modernizace ochrany spotřebitelů, kvalita produktů, kolektivní nápravy, harmonizace mm, práva pro, na ochranu spotřebitelů online, ADR, ODR, ale také geoblocking, to už je vlastně hotové a, a bezpečnost produktu. Jsme vám velice vděční za takto excelentní spolupráci a děkujeme za vaše odhodlání dotáhnout ty věci dokonce ještě před koncem mandátu. Tedy, aby to Evropská unie přijala před koncem mandátu. My na tom samozřejmě budeme spolupracovat, lecos dostaneme do plenárky, lecos dostaneme do fáze trialogu. A díky také za to, co jste říkala o tom, že náš společný úkol je dát spotřebitelům více pravomocí, ne o něčem poučovat. A my už máme k dispozici právní rámec, teď ho finalizujeme. Jde o to, abychom spolupracovali s členskými státy, průmyslem, dalšími zúčastněnými aktéry, abychom to všechno vynutili i v reálném životě. A vždy musíme zvyšovat povědomí a dávat spotřebitelům pravomoce. Takže my jsme za to velice vděční. Prosím o potlesk pro paní komisařku a její kolegy. Samozřejmě ještě není konec mandátu, ještě trochu času máme, ale alespoň pro dnešek, protože toto byla poslední výměna názorů. No, eh, nečekala jsem, že už v lednu budu začínat se sentimentalitou, ale každopádně vám děkuji. Řekla bych, že to asi není ta poslední chvilka, kdy se vidíme. Eh, chtěla bych poděkovat každopádně výboru IMKO za konstruktivní spolupráci, za velice inspirativní dialog. A asi se shodneme, že společně pracujeme na něčem velice praktickém a užitečném pro všechny obyvatele Evropy. A samozřejmě tento pocit eh, o tom, co děláme, jistě pomáhá. Takže ještě jednou díky a těším se na další spolupráci před koncem mandátu. So, dear colleagues, uh... Takže kolegové, budeme pokračovat. Jdeme na eh, ten legislativní přeskum s komisí. A začneme zdravotnickými prostředky a souvisejícím nařízením. Andreasi. I think you start. A já, já měla dojem, že o tom budete mluvit vy. Aha, tak začne komise, dobře. Je tu Carlo Petinelli, eh, ředitel pro spotřebitelské, environmentální a zdravotní technologie v DG Grow. Máte slovo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, dobré odpoledne. Nejprve bych chtěl vyjádřit to, že si komise váží té pozornosti, jakou parlament věnuje oblasti zdravotnických prostředků. Je to příležitost pro užitečnou výměnu názoru mezi oběma institucemi na toto téma a vyšle to operátorům a veřejnosti důležitý signál, že dostupnost bezpečných prostředků je považována za zásadní pro poskytování zdravotní péče v EU. Proto je mi velkým potěšením poskytnout vám aktuální informace o implementaci nových nařízení. Obě nová nařízení o zdravotnických prostředcích a in vitro diagnostice stanovují podmínky, za jakých naši občané mohou získávat nejspolehlivější, nejinovativnější a nejbezpečnější zdravotní péči. Pro evropský průmysl to pak znamená to, že bude stát na špici eh, ve, co do světové výroby zdravotních prostředků. Jak víte, tyto, tato nařízení reflektují velice dlouhá informovaná vyjednávání mezi institucemi. Zejména jde o to, že kolegislátoři se dohodli na eh, přechodných obdobích, to trvalo velice dlouho a dlouho se to zvažovalo. Tato období byla odsouhlasena jakožto rozumný kompromis mezi naléhavostí na úroveň bezpečnost, na, e, naléhavostí zvýšit úroveň bezpečnosti pacientů na straně jedné a na druhé straně, aby operátoři mohli zajistit hladký přechod na nový systém. Jak bylo naznačeno komisařskou Běnkovskou 26. října v Evropském parlamentu, implementace tohoto nového rámce celkově probíhá přesně podle plánu. Jedná se o velice náročný úkol, ale Aktuálně nedochází k žádným odchylkám od požadavků a termínů stanovených kolegislátory. Naším cílem je posílit monitorování nového vývoje a e, posilovat očekávání e, zúčastněných stran. A tím pádem máme takový rolující plán všech aktů a akcí komise během implementačního období. Eh, tento implementační plán byl dán k dispozici veřejnosti, a to na internetu eh, v, září 2018 a pravidelně je aktualizován, a to minimálně jednou za kvartál. Zde se zobrazují relevantní data a plány související se všemi cíly tohoto programu v rámci působnosti komise. jejich celkem 24 eh, těch regulačních a neregulačních akcí. Nejprve bych zmínil notifikované orgány. Komise si uvědomuje, že včasná dostupnost příslušného počtu notifikovaných orgánů je eh, jedna z největších výzev eh, celé věci. K včerejšku máme obdržených 39 žádostí, přičemž eh, je pokryt plný rozsah nařízení. 21 hodnocení pak již bylo provedeno. Kromě toho se nejedná o úplný obrázek, protože Další žádosti jsou možná ještě na úrovni národních designujících orgánů. Proces designace eh, těch prvních notifikovaných orgánů je již dokončen. Můžeme rozumně předpokládat, že alespoň šest dalších orgánů bylo notifikováno v prvním semestru 2019. Rád bych zdůraznil, že Větší notifikované orgány, které mají větší část existujících certifikátů, již byly předmětem společného hodnocení. To je velice důležitý faktor, protože souvisí s kapacitou systému řešit žádosti přicházející z trhu. Nikoho nepřekvapí, že definitivní počet notifikovaných orgánů podle nového nařízení může být o něco nižší, než kolik jich bylo v minulosti protože jeden z deklarovaných cílů nového nařízení je, abychom měli k dispozici daleko bezpečnější síť notifikovaných orgánů. A za tím účelem jsou stanoveny striktnější požadavky, protože je v zájmu všech, abychom měli jen takové notifikované orgány, které jsou plně kompetentní. Na druhou stranu očekáváme, že eh, budoucí notifikované orgány navýší svou kapacitu eh, co do kvality i kvantity řešených eh, podnětů. Eh, toto je pak potvrzováno celou řadou zpráv, které zatím dostáváme. Další důležitý aspekt je příprava IT infrastruktury, která bude podporovat tento nový rámec. Příprava eh, nové databáze EUD metadata, kde budou registrovány veškeré zdravotnické prostředky, postupuje tak, abychom splnili termín jaro 2020 co do zprovoznění a zpřístupnění té databáze. S tím souvisí infrastruktura UDI, to znamená e, identifikační, e, identifikační systém jedinečných prostředků. To bude také brzy připraveno a budeme mít k dispozici i seznam těch e, orgánů vydávajících tyto prostředky. Kromě toho je celá řada dalších podnětů, které komise řeší v oblasti certifikačních orgánů, nových standardů nebo prostředků bez medicínského účelu. Všechny tyto akce jsou připravovány v rámci konzultace s průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami. Probíhá to pak také za úzké spolupráce s členskými státy, zejména co se týká eh, zdravotnických prostředků a koordinační skupiny, kterou nové nařízení vytváří. Tato skupina se již šestkrát sektala v roce 2018 a eh, závěrem bych rád zdůraznil, že mé dnešní sdělení vlastně potvrzuje Eh, to, co zaznělo na eh, debatě na plenárce, co říkala paní Běnkovská v říjnu loňského roku. Eh, tento systém je považován za velice signifikantní a komise i nadále bude proaktivně úzce monitorovat veškerý pokrok v souvislosti s implementací. Zatím nevidíme žádný důvod, proč bychom se měli odchýlit od harmonogramu stanoveného kolegislátory. Na základně dosavadního postupu je ten výhled eh, května 2020 pro eh, zdravotnické prostředky a pro in vitro diagnostiku v květnu 2022 je sice výzvou, ale je to realistické. I nadále budeme intenzivně spolupracovat s designovanými orgány a všemi ostatními zúčastněnými stranami, abychom ty termíny stihli. A to, jak jen eh, hladce to půjde. Děkujeme. Děkujeme vám za eh, tuto, eh, tyto informace a teď má slovo Andreas Schwab. Děkuji mnohokrát, ano, děkuji eh, komisi za velice důkladné informace o té složité situaci alespoň zjišťujeme, co se v tom sektoru děje, což je velice důležité. Na jednu stranu je zřejmé, že ta legislativa, kterou již máme schválenou a kde tento výbor hrál důležitou roli, jsme chtěli zlepšit bezpečnost spotřebitelů, bezpečnost pacientů. Na druhou stranu, chceme-li zlepšit bezpečnost pacientů, je zřejmé, že potřebujeme kvalitní zdravotnické prostředky. Protože pokud nebudeme mít zdravotnické prostředky, protože testovací orgány nestíhají, tak pacientům nepomůžeme. Naopak zvýšíme jejich utrpení, takže je potřeba najít správnou rovnováhu v této věci. A otázka zde je taková, pan Petinelli to naznačil, že musíme zajistit, že budeme mít všechny nebo skoro všechny testovací instituce a to včas. Jak řekl pan Petinelli, eh, mně zatím není jasné, možná komise má další informace, které třeba eh, zatím nebyly předány nám. A ani vlastně na národní úrovni to není jasné. Jsou eh, instituce, které chtějí povolení, aby toto téma mohly řešit. A já bych se proto chtěl pana Petinliho zeptat, zda je možné, že bychom získali seznam alespoň s všeobecnými čísly ve smyslu, kolik těch institucí už je k dispozici teď, kolik, eh, kolik z nich, kolika z nich se nedotkne Brexit, protože víme, že velká část z nich je ve Spojeném království. A za třetí, že bychom dostali seznam institucí nebo orgánů nebo úřadů, nebo říkejte jim, jak chceme, které chtějí to povolení pouze na národní úrovni, abychom mohli zajistit, že v zájmu pacientů, až to nové nařízení vstoupí v platnost, takže nedojde k žádnému jaksi nedostatku těch autorizačních postupů, že nedojde k nedostatku zdravotnických prostředků pro pacienty. A že tedy skutečně to nové nařízení můžeme um, uvést v platnost. Protože budeme potřebovat ty autorizační a schvalovací e, procedury ještě předtím, než ono v platnost vstoupí. Doufám, že to, co jsem řekl, bylo jasné. Věřím, že pan Petinelli bude tak laskav a bude nás dále informovat tak abychom my byli schopni vysvětlit tomu průmyslu zdravotnických prostředků, který je hodně roztříštěný a vlastně ti velcí hráči tady ani tak moc nejsou, je tam spíš hodně malých a středních podniků, že e, budou mít k dispozici ty povolovací e, procedury tak, aby oni mohli včas začít jaksi vydávat zdravotnické prostředky. Děkuji. Děkujeme, Andreasi. Možná by komise pan Petinelli odpověděli rovnou. Děkujeme. Jak jsem řekl, zatím máme jeden notifikovaný orgán, který dostal povolení podle nového nařízení, takže eh, vlastně od včerejška je to plně v provozu. Obdrželi jsme, jak jsem řekl, 39 žádostí u 21 z nich už jsme měli společné hodnocení, takže to je ta kontrola v terénu, tedy ten audit. A předpokládáme, že pro těch 29, 21, pardon, omlouvá se řečník, eh, že pro těch 21 budeme znát výsledky velice brzy. Že známe výsledky automaticky neznamená, že všech 21 bude schváleno, protože samozřejmě v některých případech možná budou určité problémy, které bude třeba skorigovat. Ale je to otázka měsíců. Řekl bych tedy, že v prvním semestru 2019 budeme znát výsledky těch 21 společných hodnocení. Brexit je samozřejmě velký otazník. Pokud Brexit proběhne podle toho návrhu dohody, která byla vyjednána mezi eh, Evropany a Brity, tak vážnější problémy nepředpokládáme, protože to znamená, že aktuální notifikované orgány Spojeného království budou mít možnost vydávat certifikáty až do 31. prosince 2020. Jinými slovy, budeme mít dost času pro ten přechod. Ale pokud eh, samozřejmě ten scénář Brexitu bude jiný, vytvoří to problém, který eh, budeme muset řešit jako všechny ty ostatní stovky tisíc případů pro situaci Brexitu bez dohody. Co se týká těch notifikovaných orgánů, ano, ve Spojeném království je jich hodně, je tam jeden hlavní, D, DSI, což je dodavatel s mnoha certifikáty. A je to také jaksi vstupní brána dovozců do Evropy. Takže DSI e už se připravuje na post-Brexitovou dobu. Mají eh, pobočku v Holandsku, eh, BSI Holandsko, pokud se nepletu, a tato pobočka už obdržela povolení pro vydávání certifikátů pro léčeb, zdravotnické prostředky podle aktuálních směrnic tedy ne podle budoucího nařízení. Takže eh, svým způsobem už mohou certifikáty vydávat a DSI Netherlands už zažádali o povolení vydávat certifikáty podle nových nařízení, které vstoupí v platnost v roce 2020 a v roce 2022. Takže vzhledem k tomu, že DSI UK je organizace s dobrou reputací, Dovedeme si představit, že DSI The Netherlands, pokud budou mít dost prostředků a nebudou jenom jaksi poštovní schránkou, takže i oni budou schopni získat certifikace podle nového nařízení. Samozřejmě to nemůžeme tvrdit najisto, ale možnost to je. A to vlastně zmírní dopad Brexitu na eh, schvalování leč- eh, zdravotnických prostředků. Řekl bych, že tím jsem odpověděl na vaši otázku. Ano, a pak ještě byla třetí otázka, tedy ohledně těch institutů na národní úrovni, které požádali o e, povolení e, o vydávání těch certifikátů na národní úrovni, to jste nezmínil. Pane Petinelli, prosím. Co se týká eh, orgánů na národní úrovni, eh, my k tomu nemáme informace. My máme pouze informace o těch žádostech na evropské úrovni. K národní úrovni nemáme informace, protože zkrátka k tomu nemáme prostředky. A můžete o to požádat? Ne, my o to nežádáme, protože to není naším úkolem. My už tak máme dost práce eh, na řešení toho, toho nařízení na evropské úrovni. A myslíte, že by bylo užitečné, kdyby parlament požádal radu, aby nám ona poskytla eh, informace o počtu žádostí na národní úrovni? Máte pravdu, váš úkol to asi není. Upřímně řečeno, to je na vás. My jsme obdrželi určité informace od národních orgánů, eh, pokud tedy, když zahajovali ty procedury, ale Vůbec netuším, zda by pro vás bylo užitečné ty informace mít. My se soustředíme na náš systém, na ten evropský, nikoli na ten národní. Děkujeme vám za tuto výměnu názorů. Tím jsme, myslím, vyčerpali eh, ten legislativní přeskum a tím jsme vyčerpali dnešní schůzi. Příští schůze, kolegové, proběhne 29. ledna a tím vám děkuji za pozornost.